zpráva paní Elizabeth Moran Chartier na téma předběžné financování operačních programů podporovaných z iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Merci, monsieur. Děkuji, děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Říci, že dnes večer já jsem hrdá na naši institucionální práci v Evropské unii zde vznikla skutečná vůle mezi tedy komisí, radou, já lituji, že nás opustila, ale zde byla skutečná vůle na straně rady, komise a parlamentu velice rychle se dohodnout, abychom byli efektivní a právě tato politická efektivita tak ta eh, pomohla definovat naši strategii. Děkuji, paní komisařko, poněvadž jsme začali 4. února a zítra je 29. dubna. A já si myslím, že tady je málo evropských rozhodnutí, která lze tak rychle a efektivně uzavřít. A také chci poděkovat i všem stínovým zpravodajům mm, Brando Benefe eh, za socialisty demokraty, Jana Šitňanská za EKR, Martina Dlabajová za ALDE, Derry Renke za Zelené a Patrik Lra Jarik za KUE. Milí kolegové, nám se podařilo samozřejmě sice zachovat své rozdíly, ale spojit se v naší společné vůle, protože jsme věděli, jakým směrem chceme jít a jaký byl smysl naší práce být efektivní. Chceme, aby Evropa byla efektivní při zaměstnávání mladých. Takže iniciativa, mm, která se týká zaměstnanosti mladých lidí, to je ta nejtěžší část eh, v podstatě, protože to je velice problematické u mladých. Jsou zde regiony, které mají velké problémy, kde eh, eh, mají E, třeba 25% nezaměstnanost těchto mladých lidí do věku 25 let, to jsou tedy regiony, které mají velké problémy a navíc toto publikum, jak si tato populace také je problematická, protože často třeba buď nemají kvalifikace, nebo naopak jsou to absolventi s diplomem, ale nemají práci, protože prostě zrovna tam není soulad mezi jejich profesí a potřebami trhu práce. Takže my zde tady útočíme na tu nejtvrdší část celé té skály. A tady jsme potřebovali velkou vůli, všichni jsme se proto spojili, aby se nám to podařilo v rekordním čase. Myslím si, že e, toto i platí pro naši e, pracovní strategii, jakožto zpravodajka Eh, tak já jsem si přála, aby všechny politické skupiny, aby eh, si vyměňovali maximum informací. A to je důvod, proč spolu s komisí, s radou a mezi sebou my jsme se spojili podle potřeby, tak abychom eh, eh, eh, vyjádřili tu naši politickou vůli a to splnit tento cíl, kde jsme byli všichni zajedno. Proto jsem hrdá na Evropu, nejenom proto, že se nám podařilo jednomyslně vyjádřit naši vůli v rekordním čase, ale podařilo se nám i reagovat na konkrétní potřebu z terénu. O to jde v Evropě. Jde o to, abychom tady ukázali zde v parlamentu, že známe potřeby. Ty operační eh, programy ty budou trvat určitou dobu, než budou podepsány. A, eh, a eh, co potřebují nositele projektů v terénu? Co potřebují? Potřebují, ano, mít předfinancování které bude významné. Paní komisařko, vy jste navrhla, aby toto předfinancování bylo, přešlo z, jedna, z 1% na 30%, což znamená, že ano, Evropa zná, jaké jsou potřeby v terénu, protože ti, kteří budou předkládat projekty, prostě nemohou především v těch problematických regionet, regionet, regionech začít jinak. Bez tohoto předfinancování by to nešlo. Proto jsme byli efektivní a ano, samozřejmě to teď závodíme s časem a upřímně já bych rád, aby se nám tento závod pořařil. a musíme být teď dnes večer hrdina výsledky naší práce a já doufám, že zítra eh, drtivou většinou toto odsouhlasíme a tím vysíleme signál pro to, aby členských státech, abychom eh, skutečně zvedli, abychom si vykasali rukávy a začali pracovat na konkrétních projektech, protože to je to, co potřebujeme. Potřebujeme projekty a teď je to, teď je to na radě, aby motivovala členské státy, aby mladí skutečně mm, mohli těžit z práce, tedy dostat předfinancování těchto projektů. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko. Děkuji vám, paní zpravodajko. A teď poprosím paní komisařku. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení členové parlamentu, dovolte mi, abych Evropskému parlamentu poděkovala, a to konkrétně paní Morissetě za to, že věnují prioritní pozornost tomuto, této věci a za jejich efektivní a konstruktivní způsob, jak se s tím zacházelo. Chtěla bych poblahopřát parlamentu s tím, že k tomu, jak rekordně rychle se do, do, do, dokázalo dopracovat k dohodě v rámci výboru i s radou, protože jedná se o klíčovou záležitost zaměstnanosti mládeže v Evropské unii. Chtěla bych také poblahopřát lotyšskému předsednictví za to, jak se angažovalo do této věci, že se to zpracovalo rovněž velice efektivně i tam, což ukazuje, jaká je, jakou je prioritou boj proti nezaměstnanosti mládeže v Evropské unii, že jako prioritu to vnímají všechny evropské instituce. Eh, už eh, nemůžeme ztrácet další čas, pokud jde o rychlé realizování iniciativy pro zaměstnanost mládeže. Záleží na čase, aby byly tady pracovní příležitosti a praktické zkušenosti, které by mladým lidem dokázaly zařadit se na pracovní trh. Všichni musíme dostat svým zápaskům vůči evropským občanům. A to my všichni společně děláme tím, že navrhujeme, vyjednáváme a schvalujeme, přijímáme tak rychle, toto nařízení. Eh, to návrh, který dnes diskutujeme, se zabývá tím, jak řešit jednu překážku, kterou jsme zjistili spolu s členskými státy. Ta totiž brání tomu, aby se dala rychle uvést do provozu eh, iniciativa pro zaměstnanost mládeže a to je především potřeba hotových peněz. My v roce 2015 chceme to zvýšit zhruba o miliardu dolarů. Eh, toto předběž, počáteční předběžné platby, tak, aby se dokázalo do, toho, že až 650 tisíc mladých lidí by se do toho zahrnulo navíc a přitom budeme dodržovat rozpočet. Jsme přesvědčeni, že návrh, který nepochybně schválíte velkou většinou, bude velkou pobídkou pro členské státy, aby rychle začaly jednat a aby podporovali eh, pracovní příležitosti, vzdělávání Eh, pracovní výcvik. Proto je důležité, aby se záruka pro mládež realizovala ve všech členských státech. Tam některých už máme hmatatelné výsledky, jak ukazují výsledky, které byly eh, uvedeny ve zprávě eh, o evropském semestru pro jednotlivé země. Také je tady teď pobídka pro strukturální reformu vzdělávacích a zaměstnaneckých systémů. Rovněž je to katalyzátor, aby mladí lidé byli podporováni ve školách, aby mohli potom hladce přejít do práce. Momentálně se také pozměně nařízení IFS tak, aby to vedlo k včasné realizaci iniciativy. Je, vzhledem k tomu, jak ta věc je naléhavá, eh, musí se to uskutečnit v, v blízkém časovém rámci. Ráda bych znovu ubezpečila europoslance, že e, pokud jde o předběžné financování, pak komise okamžitě k tomu přistoupí, jakmile e, pozměněné novelizované nařízení vstoupí v platnost. Samozřejmě nejdůležitější je teď kvalita podporovaných opatření a v tomto ohledu komise bude i nadále sledovat pokrok a samozřejmě, že budeme podávat zprávy Evropskému parlamentu, čímž vám děkuji za pozornost. Eh, thank you. Děkuji, paní komisařko. A nyní na, za výbor pro kulturu a vzdělávání Sylvie Guillaume. Děkuji. Drazí kolegové, tento návrh vychází a reaguje na situaci, na kterou jsme si mnohokrát eh, stěžovali po záruce eh, pro mladé se nedostavily výsledky vzhledem k rozsahu nezaměstnanosti, která udeřila na každého pátého mladého člověka. Samozřejmě, že hrozí eh, marginalizace a dlouhodobá chudoba. Nedostatečné investice, investice nedostatek ambicí, to všechno postihlo tu stávající záruku pro mladé. Nechceme, aby vznikla další ztracená generace, takže tento text představuje eh, naprosto nezbytné opatření, které má překonat eh, mezery mezi mladými bez diplomu, diplomovanými a dalšími. Takže je důležité, aby lidé eh, a mladí zůstávali v, v kontaktu s pracovním prostředí a abychom předcházeli dlouhodobé nezaměstnanosti. Mladí jsou hlavními eh, k obětmi krize od roku 2008. Eh, musíme věnovat obzvláštní pozornost mladým emigrantům, lid, lidem s postižením a lidem s různými zdravotními problémy, které nesmíme nechat na holičkách a musíme proto reagovat velmi rychle. Děkuji. Eh, Děkuji, paní poslankyně. A nyní politické skupiny. Za prvé paní Lara Komi za EPP, 1,5 minuty. Eh, presidente, Děkuji, pane předseda, a dovolte, abych poděkovala paní zpravodajce za vynikající eh, práci a děkuji také paní komisařce. Vítám návrh komise, který předpokládá, že se zvýší předběžné financování operačních programů za účelem zvýšení zaměstnanosti mládeže. Eh, komise eh, spočítá s miliardou dolarů a financování se má zvýšit z jednoho na 30 což bude velice hmatatelná pomoc, abychom mohli opravdu realizovat tento nástroj vzhledem k okolnostem, kdy zatím eh, se členským státům nepodařilo zajistit dostatečné spolufinancování, aby se projekty rozběhly. Je třeba udělat všechno možné, aby se znížila nezaměstnanost mládeže. A myslím si, že národní vlády by měly provést eh, skutečnou inventarizaci veškeré pomoci pro zaměstnanost mládeže, která musí být vnímána jakožto priorita v národních programech vlád. Toto je můj druhý um, mandát. Stala jsem se z europoslance, když mě bylo 26 a vidím, jak se Evropa rychle e, pohybuje. A otázka je, jak to všechno realizovat v členských státech. Záruka pro mladé je vynikající nástroj, uh, ale osvědčil se v některých členských státech, v méně v jiných. A proto potřebujeme lepší komunikaci také mezi parlamentem, komisí a mladými lidmi, a, protože ty často sami nevědí, jaké po, příležitosti jim unikají. Děkuji. E, přijmete, prosím, akceptujete modrou kartu od paní Fronte. Prosím, paní Fronte. Prego. Já bych se jenom rád zeptal paní eh, Kome, protože hovořila o programu záruky eh, pro mladé. Víte, že eh, účetní dvůr nedávno vydal zprávu na toto téma a co si myslíte o tom, co se říká v té zprávě o Itálii, konkrétně o tom, že záruka pro mladé nepřinesla vůbec žádný prospěch pro naši zemi? A myslí si paní poslankyně, že v budoucnosti bude možné, aby tento program fungoval efektivně? Děkuji vám za tento dotaz. Já se tím zabývám samozřejmě z evropského, ale i z italského hlediska. Předtím se ty peníze vykládaly lépe v lombardském regionu, ale zatím je třeba udělat ještě v Itálii hodně. Nicméně já se nesnažím z toho eh, získat nějaký politický kapitál. Mně jedno, eh, jaké má kdo politické přesvědčení. Důležité jsou pracovní příležitosti. Teď za skupinu eh, socialistů má slovo Brando Briefej. Děkuji, pane předsedo. My mluvíme o skvělém návrhu ze strany komise, a tento parlament musí jednat zodpovědně a tento návrh co nejrychleji schválit. Máme jednu miliardu navíc na předfinancování a můžeme tak pomoci mladým lidem, kteří nemají práci a nestudují. U nás doma máme 650 milionů a ty vynaložíme na toto předfinancování. pomocí této legislativní volby plníme požadavky socialistů. E, my chceme, aby předfinancování bylo možno využít e, ve prospěch zaměstnanosti mládeže a pomoci členským státům i regionům. E, Evropa udělala své a členské státy musí ukázat, že umí využít tyto peníze co nejlépe. nejlépe. Je důležité eh, nezatížit tento návrh zbytečnou byrokracií a zajistit, abychom nabídli kvalitní programy tak, aby mladí lidé mohli růst jak odborně, tak osobně. Důležité také je to, aby finanční prostředky byly řízeny odpovědně a transparentně. A komise i parlament jsou za toto eh, odpovědny. Eh, ve eh, výboru pro sociální otázky připravujeme pro členské státy ústní dotaz a budeme žádat, aby se maximálně snažili vyprodukovat skutečné výsledky pomocí této sumy, která půjde na předfinancování Nesmíme vyplýtvat žádné prostředky, chceme-li se vyrovnat s tou metlou nezaměstnanosti eh, mladých, aby se Evropa dostala z krize, proto jako poslanci proto uděláme maximum. Děkuji. A nyní za EKR paní poslankyně Jana Žitňance. Děkuji velmi pěkně, pan předsedající. Eh, děkuji, pane předsedo. Všichni víme, jak důležité je, aby si mladí lidé brzy osvojili eh, a pracovní návyky a fungovali jako aktivní členové společnosti. V ideální situaci pracovní trhy práce by měly být schopny nabízet takovéto možnosti uplatnění bez našeho zásahu. Nežijeme eh, v ideální světě, ale v Evropě z regiony se 100 tisíci mladých lidí bez práce. Spolu se zpravodajci jsme dosáhli velké schody v tom, že uděláme všechno pro to, abychom mladým pomohli pomohli. Mladí dnes dostanou od Evropského parlamentu signál, že chceme pro ně udělat všechno, co je v našich silách. Tady ale nesmí naše práce skončit. Je na členských státech, aby navýšené předběžné financování se použilo smysluplně. Jestli to bude hra jenom na efekt a na krátkodobé zlepšení čísel jediným výsledkem, pak členské státy připraví mladým lidem pouze další zklamání. Děkuji mnohokrát.

a nemuseli v budoucnosti věnovat další a další prostředky na to abychom mladé lidi naučili pracovat. děkuji. děkuji. on behalf ngl gue group uh, eh, m. député patrick le jarik. Není pan. Patrik Lejerek. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, musíme reagovat eh, na nezaměstnanost a na eh, nejistou, nejistá zaměstnání mladých. Proto eh, je dobré, že bude možné uvolnit miliardu pro iniciativu pro zaměstnanost mladých. Je, pokud se tyto prostředky skutečně dostanou tam, kam se dostat mají, tak to bude dobré. Je dobré, aby tento eh, program ehm, mohl nabít i stále, případně stáleho charakteru, nebo aby mohl být navýšen. Vítáme zprávu paní Morančartě, jsme si vědomi toho, že současný pokrok je zatím nedostatečný k tomu, aby těch 7 eh, milionů eh, mladých, kteří jsou postiženi nezaměstnaností, se skutečně dostali ke všem možnostem školení a nalezli vhodné pracovní místo. Jedná se o skutečný sociální projekt eh, evropské integrace. Takže měla by existovat eh, veřejná evropská služba eh, pro zajištění zaměstnanosti a já si myslím, že bychom měli skutečně položit základy bezpečné budoucnosti každého mladého Evropana. Děkuji vám a nyní za zelené Torrent Reintke. Dear President, Vážený pane předsedo, vážení kolegové, vážené členské státy, já jsem v tomto parlamentu pouhých deset měsíců a musím říci, že už toho mám dost. Mám dost uh, hovoru o uh, nezaměstnanosti mladých a skutek utek. Eh, nejsem ráda, že členské státy neberou své povinnosti vážně a totež opakuji pořád, mám toho dost. Možná, že chyba je ve mně, možná, že jsem netrpělivá, ale znám příliš mnoho příběhů o mladých lidích, eh, lidech v Evropách, abych nebyla netrpělivá. A pro boha, je polovina roku 2015. Dobrý den, členské státy Evropy, probuďte se. Spali jste příliš dlouho. 30% předfinancování, které komise navrhuje pro iniciativu pro eh, zaměstnanost mladých, je budíček. My jsme tlačili tento návrh v parlamentu co nejrychleji, protože všichni souhlasíme s tím, že teď přišla doba jednat. A teď členské státy musí udělat to tež. Využít tyto peníze tak, aby se dostali k mladým lidem Evropy, protože to je jejich politická odpovědnost. Děkuji. Akceptujete modrou kartu od pana Jakovčiče? Ano? Pane Jakovčiči, děkuji za přijetí mé modré karty. Já bych se vás rád zeptal, i když chápu vaše rozhořčení, ale neřekla byste, že toto rozhodnutí zvýšit předfinancování na 33 eh, Komise ukázala důvěryhodnost Evropské unie a ukázala, že i sama komise, i parlament berou vážně zájem chránit zájmy nezaměstnaných mladých. Nemyslíte, že tento parlament tímto eh, konečně eh, dokázal svou důvěryhodnost? Eh, odpovězte, prosím. Děkuji za tuto otázku. Já s vámi zcela souhlasím. My vítáme tento návrh a my v tomto parlamentu jsme se snažili maximálně, aby prošel co nejrychleji. Ale teď je to opravdu na odpovědnosti členských států. Ty musí jednat. Ty teď mají odpovědnost za to, aby se tyto peníze dostaly k k mladým lidem a aby se tyto peníze dostaly do programů a byly využity tak, aby bylo možné bojovat proti nezaměstnanosti mladých. Děkuji a pan Reintke za F a nyní za EFDD Laura Agea. Jedna minuta komisária. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Chci poděkovat paní zpravodajce za tuto práci. Ehm, ehm, dohodli jsme se na tomto postupu, ale právě už bylo řečeno, že byť se operace proběhla úspěšně, pacient je mrtev. Já jsem zvyklá i na sebekritiku v Itálii z mé strany. Máme totiž značné zdroje, ale velice špatně se s nimi hospodaří a je na členských státech, aby hospodařili se zdroje. Myslím tedy na záruku pro mladé, na všechny ty prostředky, které se promrhaly a nevyužili se patřičně. Pomyslete na všechny ty mladé lidi, kteří nebyli schopni vlastně využít svého práva, kteří nedostali dostatečné informace. A domnívám se, že to je správné posouzení situace, které tady uvádím. Já se vlastně stydím, že jsem ze země, kterou účetní dvůr označil jako jednu z pěti zemí, která má nejhorší výsledky, pokud jde o mladé lidi. Čili Evropa je úspěšná, ale jednotlivé státy ne vždycky. Pan Brando Bonifej eh, eh, má modrou eh, kartu pro vás. Jste ochotný? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Tady eh, je velký zájem o tuto diskusi. Já bych se chtěl paní Andřeje zeptat, proč eh, jako sílinová zpravodajka za svoji skupinu se nezúčastnila některých eh, schůzí a poslala tam jenom své pracovníky. Bylo by bývalo možno urychlit přijetí tohoto dokumentu a dohodnout se rychleji s komisí a radou. Nemyslíte si, že jestliže tady je snaha eh, zlepšit text, a, tak určitě i eh, váš čas by tomu byl prospěl a nejenom to, že přijdete teď na plenární zasedání. Eh, ráda bych kolegovi Brando Benifejovi poděkovala. Já jsem z jedné z nejmenších skupin v tomto parlamentu. Jsem zpravodajkou, mám na starosti dvě různé zprávy a pana Benefe jsem viděla v, ve výboru a pokud byste navštěvoval tento výbor tak často jako já, tak mě můžete kritizovat, jak, jak chcete. Ale určitě velice dobře víte, že se promrhalo mnoho milionů a že tady selhalo něco, a mus, na co je třeba vzít, co nevzít úvahu. Toto teď pan uh, Michal Marušik, že to byl interní dialog italský. Eh, pan předsedo, dámy a pánové, musíme si uvědomit, že nezaměstnanost určité skupině, v tomto případě hovoříme o mládeži, je prvkem bez nezaměstnanosti vůbec. Tudíž neměli bychom jaksi zametat smetí z jednoho kouta do druhého. To, to nedá pořádek. Musíme udělat pořádek hospodářství. Jestliže najdeme eh, umělé eh, nástroje, jak tuto vyvolenou skupinu dostat na pracovní trh, pak to bude znamenat, že bude růst nezaměstnanost jinde mezi třeba lidi, kteří jsou malí, tlustí, velcí, ale ne, nezaměstnanost tady bude. Nezaměstnanost je výsledkem špatných eh, řešení systémových a musíme hledat příčiny, nikoliv eh, řešit důsledky. A právě nesprávný systém je nesprávný. Musíme si uvědomovat, že vlastně lidé, eh, spotřebitelé zajišťují zaměstnanost, protože když mají lidé peníze v kapsách, potom lidé mají práci a jsou také eh, vážení. A musíme ten, teď pan Herr van den Daleve za skupin, skupina EPP. Děkuji kolegové, komisaři, pane předsedo. 7 milionů mladých lidí jsou eh, bez zaměstnání. To je eh, astronomická neudržitelné číslo, protože tím zatěžujeme nejenom je, ale celou Evropskou unii. Byla dosažena dohoda, je to důležitý krok vpřed. Dáváme určitou finanční pobytku této iniciativě pro mladé, to znamená, že lidé v nejpostiženějších regionech by měli snadněji eh, najít eh, pracovní místo nebo další školení či vzdělávání. Jsou tu tedy určité prvky, které by mohly zabrat poměrně rychle. Ukazuje to, že to někdy kde, když je to nutné. A teď je na členských státech, aby ukázali, že tyto prostředky budou náležitě využity. Jestliže Evropská unie dává 30%, tak není na místě nějak váhat. Všem toto dodatečné předfinancování je pouze jedním z mnoha kroků a je potřeba udělat více k vyřešení situace. Musíme i nadále být věrni dlouhodobé eh, strategii, lepšímu eh, povzbuzení podnikatelského duha mezi lidmi, eh, lepší stáže a zejména lepší pracovní místa jako taková. Teď je to tedy, jak říkám, na členských státech ne, nejde jen o to, co s tím udělají členské státy, ale musíme si položit také otázku, co dál. Každý dobrý šachový hráč vždy uvažuje o několik tahů vpřed, takže postupujme stejně, ať můžeme skoncovat s nezaměstnaností mladých. A nyní Jutta Steinbrook. Bohužel nemáme Eh, žádný důvod k oslavám, protože z cíle bojovat proti nezaměstnanosti eh, eh, mládeže v Evropě, tady jsme ještě celé roky od toho vzdáleni. Je to nekonečný příběh a proto děkuji všem, kteří se podíleli na tom, abychom se tomu konci nezaměstnanosti mládeže eh, přiblížili, protože mnoho se mluví, mnoho se ukazuje eh, prstem, ale skutky eh, jsou pryč. My jako sociální demokraté neustále upozorňujeme na tom, že s eh, nezaměstnaností mladých nemůžeme bojovat pro, pomocí radikálních škrtů, že musíme společně převzít odpovědnost. A eh, nemusíme být jasnovici, abychom si uvědomili, že právě ty eh, státy, které trpí nejvíce, škrty, že právě pro ty je nezbytná podpora pomocí smysluplných strukturálních reform. Musíme jim všichni pomoci. Boj s nezaměstnaností mládeže musí eh, i nadále zůstat pro nás absolutní prioritou, jak jste paní komisařko správně řekla. Nejenom eh, v členských státech a v evropských institucích, ale úplně eh, všude i ve vládách a i podniky by měly být požádány, aby přispěly ve prospěch mladé generace, která potřebuje perspektivu. Proto musíme udělat všechno. Děkuji eh, paní Steinruck a nyní eh, Antea McIntyre, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, a ráda bych poděkovala paní zpravodajce a paní komisařce, protože si všichni dobře uvědomujeme, že nezaměstnanost mládeže je velice závažnou záležitostí a je jasně třeba jednat. Proto podporuji tento návrh, aby se uvolnily zdroje již alokované k tomu, aby byly použitelné na eh, urychlení realizace v členských státech. Ale mám určité obavy, že předběžné financování by mohlo vést k tlaku na financování dále a že za několik let budeme žádáni o alokaci doplňkových zdrojů na iniciativu pro řešení nezaměstnanosti mládeže. Naše skupina se vždycky zasazovala o rozpočtovou disciplínu a e, rozumné e, rozhodování v politice a musíme proto sledovat výsledky. Toto nemůže být výjimka. Má-li to mít skutečný dopad, musíme spolupracovat s členskými státy, tak aby tady byla na míru e, umšitá řešení, aby mohli dostat výzvám. Proto je třeba využívat tuto iniciativu pro zaměstnanost mládeže jako doplnění národních programů. A v našem regionu West Midlands například jsou místní partnerství bohatství, přes která se eh, eh, distribuují peníze na podporu učňovských oborů. A u nás jsme měli 2,2 nových učňovských programů za posledních pět let, míst v učňovských programech. Děkuji. A nyní Ines Kristýna Zuber na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Ehm, Zvýšení předfinancování této iniciativy je, představuje zá, zásadní krok. Vzhledem k tomu, že ty prostředky byly původně tak nízké, tak členské státy těžko mohly eh, poskytovat spolufinancování a eh, právě ty regiony, kde, které mají nejvyšší míru nezaměstnanosti mladých, eh, byly v podstatě bezmocné. Ovšem ani toto nevyřeší ten základní problém. Je to stále mnohem méně, než by bylo potřeba. To mělo eh, skutečně citelný dopad na eh, řešení krize a nezaměstnanosti eh, mladých. Máme tedy jednu miliardu, je to zvýšení, ale ještě to nestačí. A tak si kladu otázku, jestli Eh, ty vytvořená nová pracovní místa skutečně vyváží eh, ta místa, která se ztrácí. A jaká to budou místa? Budou to skutečně důstojná pracovní eh, místa a nebo spíše nejistá? Jestli to není jenom záruka větší nejistoty. Děkuji. Lambros Fontulis za nezařazené. Děkuji vám. drazí kolegové, tato iniciativa se snaží řešit problém, který je obzvlášť eh, ožehavý v mé zemi. Nezaměstnanost mezi mladými v Řecku je kolem 60%, v některých eh, místech nebo neoficiálně může být ještě vyšší. A nejhorší je, že podle předpovědí se nemá situace v dohledné době nějak zlepšit. A nezlepšuje se to, protože to k tomu přistupujeme ze špatného konce. Místo, abychom se snažili opravdu vytvářet pracovní místa pro mladé, tak se zaměřujeme jenom na přeškolování a stáže a různé další věci podobného druhu. Ale nakonec to nic nepřinese, Eh, pokud jde o vytváření dlouhodobých solidních pracovních míst. Je to jenom další způsob, jak dostat z evropského rozpočtu peníze. Pani posel Michaela Sojdrova, půl minuty. Michaela Šodrová

My jsme slyšeli o italských a dalších příkladech, ale já budu hovořit o mé vlastní zemi Švédsku. E, to znamená zemi, která není tak problematická, ale i ve Švédsku je nezaměstnanost mládeže velmi vysoká a e, Pomocí této iniciativy se snažíme eh, podpořit mládež eh, ve Švédsku. Švédská vláda se rozhodla využít malou část této podpory právě proto, že si nepřeje na to vynakládat eh, své vlastní zdroje. Tak to tedy je ve Švédsku. Možná se dočkáme výsledku, ale existují i země, které z ekonomických důvodů Eh, nemají vůbec možnost využít iniciativu pro zaměstnanost mládeže. Prostě nemají ve svých sejfech tyto potřebné peníze. A tyto nové peníze jim mohou pomoci eh, zbavit eh, mladé lidi metly nezaměstnanosti. Bylo by špatné, abychom byli příliš chudí na to, abychom se chudoby mohli zbavit. Děkuji. Tak. Ano, Nyní paní Ansander. Na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rovněž chtěla vyzvihnout eh, práci jak eh, zpravodajky, tak komise eh, uvolnění potřebných fondů v boji s nezaměstnaností mladými mladých je eh, nepochybně dobrou zprávou a je to také důkaz eh, toho, že Evropská unie dokáže jednat eh, konkrétně, efektivně a rychle v případě krize. A teď je opravdu tedy na členských státech, aby ukázali, že to myslí vážně. Můžeme podporovat Eh, stáže, můžeme eh, podporovat odborné vzdělávání a zejména osvojování si digitálních eh, dovedností. Chci zdůraznit jednu, jeden aspekt a to je přes hraniční mobilita, tak aby mladí lidé mohli snadněji získat přístup k pracovním příležitostem za hranicemi. Eh, k tomu jsou samozřejmě nezbytné jazykové znalosti. Ovšem v mé zemi naše vláda, francouzská vláda, chce naopak zrušit dvojazyčné třídy, což je naprosto v rozporu s duchem, eh, o který eh, tu usilujeme. Protože je jasné, že je to důležité pro přeshraniční mobilitu, jde o lepší eh, informovanost a také eh, uzná, uznávání, zájemné uznávání diplomů. To je tedy soubor eh, opatření, která nám společně pomohou pokročit boji s touto nezaměstnaností. Děkuji vám, paní poslankyně. Kvičute. Blinkevič. Jutta Blinkevič. Chtěla bych poblahopřát paní zpravodajce a podporuji také závazek komise zvýšit eh, předběžné financování. To by mělo pomoci členským státům, aby řešili otázky nezaměstnanosti mládeže co nejrychleji a nejefektivněji, protože mladí lidé potřebují pomoc, aby našli buď eh, místo pracovní, nebo mohli pokračovat ve vzdělání, nebo jet na stáž. A vzhledem k ekonomické situaci, jak vidíme ve zprávě, právě ne všechny členské státy jsou schopny realizovat eh, iniciativu pro zaměstnanost, podporu zaměstnanosti mladých lidí. Proto tato iniciativa je tak důležitá, protože je to krok vpřed eh, pro investice do mladých lidí. Musíme věnovat ovšem zvláštní pozornost těm, kteří mají nízkou úroveň vzdělání s postiženími lidé, mladým lidem, kteří so, trpí chorobami. Upozornila bych na to, že dlouhodobá nezaměstnanost mladých lidí, schopnost najít práci má velice negativní dopad na ekonomiku a může to mít ovšem negativní dopad na samotné mladé lidi. Například u nich mohou vzniknout problémy psychické či jiné zdravotní problémy, problémy nebo se mohou dát na zločinnou práhu. Proto si myslím, že je třeba toto předběžné financování využívat co nejrychleji a co nejefektivněji. Děkuji. Uh, Lopez. A nyní e, pan Javier López, minuta, prosím. Děkuji. E, především bych rád poděkoval i paní komisařce za to, že tady eh, se mají zlepšit podmínky pro předběžné financování a tím se má zvýšit dostupnost programů pro mladé lidi. Protože státy, kde je vysoká nezaměstnanost eh, mládeže, mají vysoký eh, schodek rozpočtu. A to, co my tady děláme dnes, je ovšem jenom jakási kostka cukru do kávy. Kdybychom ne napravili makroekonomickou politiku, která vede k nezaměstnanosti mládeže, která je velice často dvojnásobná opravdu s, normální, s nezaměstnaností celkovou. Například v oblasti Kádizu ve Španělsku je obrovská nezaměstnanost mládeže, taková, jaká je v pásmu Gázy. A přitom je to v Evropě. To je opravdu velice naléhavá situace, kterou Evropská a členské státy musí řešit. Děkuji a nyní Děkuji vám, pane europoslance. A nyní přistupujeme k postupu Catch the Eye. A první bude mít slovo paní poslankyně D.D. Klun ze skupiny EPP. Děkuji, pane předsedo, a dovolte, abych poblahopřála paní zpravodajce Stínovým zpravodajem a paní komisařce, že nám předložili tuto zprávu tak rychle, protože je to opravdu velice důležité, je to velmi včasné a je to nesmírně významné pro mladé lidi v Evropě, aby se jim dostalo podpory a e, aby měli možnost získat patřičné vzdělání a získat pak možnost zaměstnání. Vlastně navrhujeme zde eh, podstatné navýšení financování, eh, předběžné financování a to je velký signál pro členské státy, že musí jednat a podporovat mladé lidi. Velice mě povzbuzují eh, slova paní komisařky, že chce sledovat pokrok a vracet se do parlamentu se zprávami o tom, jaký dopad toto má a jak se uplatňuje iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí, protože to je nesmírně důležité. A aby se mohly rozvíjet kvalifikace, aby dostávali takové vzdělání, které je potřeba na pracovištích. Velice často totiž jsme vzdělávali mladé lidi, někdy i méně mladé lidi, ale připravovali jsme je na takové eh, pracovní eh, kvalifikace, které nejsou žádány. Proto je důležité zaměřit se na žádané kvalifikace na dnešním pracovním trhu. Děkuji. A nyní pan Viktor Negresku. Děkuji. Chci poděkovat eh, jak eh, zpravodajce, tak vám. Eh, hovoříme tedy o sedmi milionech mladých bez práce. To je 7 milionů osudů, o kterých dnes rozhodujeme. Miliarda není málo. Jsou to, je to poměrně dobrá částka, ale musí být doprovozena i dalšími opatřeními. A znovu to ukázalo, že jsme schopni se pohybovat velice rychle. 30% ehm, před míra spolufinancování, to je velice dobrá úroveň. V případě rumunské vlády a Rumunska obecně mohu říci, že existuje potřebná podpora k implementaci tohoto kroku. Konec konců Rumunsko bylo také jeden z prvních států, které, který implementoval eh, projekty v rámci záruky pro mladé. Ovšem dodatečné eh, projekty musí být správně nastaveny, aby pomohly mladým. Děkuji. Multumesk. Děkuji. Uh... A. Ah. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων διαθέτει μόνο 6 Tato iniciativa <clears throat> pro zaměstnanost mládeže poskytuje jenom 6 eh, milionů eh, euro, i když máme eh, v Evropě více než 5 milionů mladých nezaměstnaných. Zároveň pan Draghi eh, vynakládá mnohem více milionů na nákup eh, dluhopisů ze zemí mimo eh, Kypru a Řecka. Nezaměstnanost mládeže v Řecku je více než 50%. To tež platí pro Španělsko a i v Portugalsku je nezaměstnanost mládeže vysoká. Zároveň veřejný sektor nemá nezbytné finanční prostředky, aby odstartovala projekty, na vytvoření nových pracovních míst. a e, studijních míst. Zároveň Draghi a jeho gang v Evropské centrální bance e, se snaží e, Řecko škrtit. Děkuji. Pane Karisto, přijmete modrou kartu od pana poslance Novakova? Pane Novakové, <clears throat> prosím, vezměte si slova. Takže ano, je skutečně velice důležité, Eh, o 30, na 30% zvýšit eh, toto eh, předběžné financování, pokud jde o programy, které mají podpořit zaměstnanost mladých. Ale nesmíme ztratit ze zřetele, ze zřetele reformy a investice. Nemůžeme jednostranně dosáhnout tohoto cíle. Musím vám připomenout, že existuje velký rozdíl mezi různými členskými státy a je těžké tyto finance potom absorbovat. A proto členské státy v budoucnu se musí ještě více angažovat tom, aby vytvářely eh, místa pro mladé. Úsilí eh, členských států musí být eh, využito k implementaci tohoto financování a reform. Co se, jaký je váš názor na ty reformy? Eh, Marias, parakalo. Děkuji, kolego. Já chci říci následující právě teď, aby se realizovalo v Řecku kofinancování, potřebujeme peníze. Ale vinou memoranda o bailoutu nemáme tyto peníze k dispozici a Řecko nebude schopno tyto programy kofinancovat. A nepodaří se mu tak dosáhnout výsledků, které má tato iniciativa přinést. Jak už jsem řekl, probíhá eh, úvěrové škrcení řeckých bank ze strany Evropské centrální banky, která v praxi řeckým bankám nedala ani euro, aby mohli investovat. To je základní skutečnost pro Řecko. Děkuji. A nyní paní poslankyně Bilbao. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, že podporuji tuto eh, eh, reformu sociálního fondu, tak aby bylo snadnější eh, rozjet iniciativu pro zaměstnanost mladých. Ale musíme se tázat komise, jestli proč členské státy, které mají největší potíž, nemají více programů. Možná problém je v tom, že některé členské státy chtějí tento program centralizovat a vymout ho eh, z působnosti regionálních orgánů, které ovšem jsou v lepší pozici k tomu, aby ho mohli implementovat, protože jsou blíže lidem a eh, jsou k tomu lépe přizpůsobeny. Takže ano, to je sice dobré, že máme předfinancování, ale um, já se vás táži, jestli máte nějaké uh, plány, tedy učinit kroky, které jsem naznačila. Děkuji. A presidente. Quiero dejar claro en mi intervención. Velice, pane předsedo, já bych jenom chtěla zcela jasně říci, že my nejsme proti programu Záruka mládeže, ale nesouhlasíme s tím, jak se s ním zacházelo v některých státech, včetně Španělska. Vítáme předběžné financování, ale to není jediné řešení problému. Potřebujeme aktivní programy, abychom mohli rozvíjet možnosti zaměstnanosti mládeže, protože došlo k poklesu hospodářské činnosti, což poškozuje mladé lidi na pracovním trhu. A problém nezaměstnanosti mládeže rozhodně se nevyřeší, jestliže se různé benefity budou škrtat a naopak bychom měli poskytovat například stáže, výuku, výcvik přímo na pracovišti, abychom zajistili vysoce kvalitní uplatnění. Eh, slyšeli jsme varování, že eh, tento program bude mít eh, jenom marginální dopad na některé státy a je tady i nebezpečí nesplávného uplatnění tohoto programu. Proto potřebujeme sociální vědy, proto potřebujeme nárůst mest. Pan Markovali, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych využil této eh, eh, minuty k tomu, abych se snažil dostat slib od paní komisařky. Myslím tím i příslip do budoucna, aby se patřičně řešila nezaměstnanost mládeže a aby to znamenalo i určitou přidanou hodnotu. Nemůžeme se jenom omezit, nebo prohlášení, jaká slyšíme třeba z Itálie, že tady jsou obrovská vítězství, kolik eh, milionů do, euro se dostalo, ale místo toho vidíme, jak mizí potom pracovní příležitosti. Pouze eh, je malé množství mladých lidí, kteří v některých členských státech díky tomuto programu získali možnost práce. Proto jestliže toto nezměníme, bude růst skepse mezi evropskými eh, občany. Paní poslankyně Jazlověcká, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, dámy a pánové, je to kritická situace, v níž se momentálně nacházejí mladí lidé v Evropě a tady návrh Evropské komise navýšit předběžné financování iniciativy je velice dobré eh, rozhodnutí rozhodnutí a je to naděje, že se situace zlepší. A těší nás, že i Evropský parlament i členské státy se rozhodly bez pozměňovacích návrhů přijat tento návrh komise, takže bude možné rychle uvolnit prostředky a e, e, paní zpravodajka odvedla vynikající práci. Ale e, není to jediný problém, že není dost finančních prostředků. Od okamžiku, kdy se tato iniciativa začala uplatňovat, neviděli jsme všude dostatečný pokrok. My si uvědomujeme, že čas právě při řešení nezaměstnanosti je velice důležitý, protože osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnanosti, se daleko dlo, eh, tíže vracejí na pracovní trh. A velice často, jestliže mladí lidé nemají příjmy, pak se blíží už k Prahu eh, chudoby a pak je ještě menší šance, že se znovu zařadí do společnosti. Proto Evropský parlament i komise musí tlačit na vlády členských států, aby co nejrychleji a nejefektivněji využili uvolněné prostředky. Děkuji paní posladkyně. Ivan Jakovčič. A nyní eh, Ivan Jakovčič. Kon, imamo jeden odličan prijedlog koji... Děkuji. Pane předsedo, toto je vynikající návrh ze strany komise. Považuji to za velmi dobrou zprávu pro všechny mladé v Evropě, protože Eh, bylo tím uznáno to, o co Evropský parlament žádal. Evropská komise předložila návrh na zvýšení předfinancování na 33 záruky pro, pro mladé. To je výsledek, na který jsme dlouho čekali. A myslím si, paní komisařko, že tím zvýšíme důvěryhodnost eh, Evropské unie, protože tím ukazujeme, že nám eh, na mladých lidech, zejména na jihu Evropy, záleží. Co však ještě zbývá učinit? Stále ještě jsou tu ještě slabé články, slabý článek eh, řetězu a to jsou členské státy. Takže je potřeba teď implementovat. Andrej Novakov na závěr HDI. Děkuji vám, pane předsedo. Takže toto zvýšení před financování programu v rámci iniciativy pro zaměstnanost mladých představuje velmi eh, příznivý návrh a já za to eh, k tomu gratuluji Evropské komisi. Je však potřeba vynaložit ještě více úsilí Eh, pokud jde o komunikaci, která bude doprovázet tuto iniciativu. Musíme připomenout významnou roli, kterou mohou sehrát místní a regionální orgány, tak aby se tyto informace dostaly až eh, k mladým lidem, kteří jsou adresáty této eh, podpory tak aby to mladí, mladí lidé mohli navýšit, svoj, navýšit svoji eh, vlastní kapacitu eh, a aby členské státy mohly provést potřebné reformy, které eh, zlepší fungování úřadu pro zaměstnanost. Tak by se nám mohlo podařit usnadnit přístup mladých ke kvalitním pracovním místům. Děkuji, tím končí naše rozprava Catch the Eye. A já teď dám slovo paní eh, místo předsedkyně Tyson za komisi. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Já jsem vděčná za podporu tohoto návrhu, se zdá, která se zdá přicházet z celého parlamentu, pakliže bude schválen, tak jej eh, vezmu sebou na komisi a doufám, že v květnu budeme moci zajistit, aby eh, tato vysoká částka na předfinancování byla včas uvolněna. Eh, uvolněna do konce roku dostaneme úvodní zprávy od členských států. Uvidíme, jakých výsledků se dobereme. V roce 2016 získáme celkové hodnocení efektivity a dopadu veškeré podpory, kterou eh, eh, poskytujeme eh, v rámci Evropského sociálního fondu a této iniciativy na podporu zaměstnanosti mládeže. Uvidíme, jaké jsou výsledky co do závazku členských států i pro záruku pro mládež. Uvidíme, jestli dostanou eh, svému slovu. Členské státy, regionální a místní eh, úřady se musí přihlásit k tomuto procesu a maximálně se eh, zapojit. Jeden poslanec vážený se ptal, jestli toto je dost, jestli to stačí. Určitě ne tato iniciativa asi nepomůže všem mladým lidem k pracovním příležitostem, ale v Evropě nemůžeme sami zajistit pracovní příležitosti pro všechny. Ale nejsme v tom sami. Máme tady tedy specifickou iniciativu zaměstnanosti mládeže a uvědomujeme si také, že v řadě zemí a regionů byly velké finanční překážky financování projektu. Tyto překážky jsme tímto odstranili a projekty se mohou rozběhnout. Máme ale také zdroje z Evropského sociálního fondu a Fondu regionálního rozvoje a peníze na sociální a inovační programy, program Erasmus Plus a další programy. Co se týče eh, naší platformy politiky, toto jistě eh, nestačí pracovní příležitosti závisí také na poptávce, nejenom na nabídce. Proto se komise maximálně snaží vytvořit trvale udržitelná pracovní místa. A proto také chceme iniciativy, které by pomohly najít dlouhodobé pracovní příležitosti. Oslovíme školy, eh, budeme se snažit zajistit lepší také praktické vzdělávání pro mladé lidi. Eh, náš investiční balíček také není možné ignorovat. využijeme-li všech těchto nástrojů, jsem přesvědčena, že se nám podaří dosáhnout pokroku ve prospěch mladých lidí. Myslím, že díky tomuto večeru můžeme učinit e, tento důležitý krok a děkuji vám ještě jednou za, za to, jak rychle jste e, postupovali. A na závěr paní zpravodajka Moran Šartie. Pane předsedo, paní komisařko, Musím vám, nezbývá mi, než vám poblahopřát k tomu, jak jste tímto vývojem tedy tohoto nařízení přispěla spolu s dalšími kolegy eh, k vyřešení této překážky před financování. Tato překážka se zdála být nepřekonatelná. Ale tady jsme to skutečně posunuli. Je to jednoznačná známka toho uvědomění toho, že eh, eh, Evropa eh, musí čelit svým potížím rázným způsobem. Ovšem nenamlouvejme si nic. Jsme, pokud jde o obsah, tak souhlasíme, je to jakýsi základní kámen boje s nezaměstnaností mladých, ale není to jediný krok. Pokud budeme mít velmi silný výsledek hlasování, tak tím zítra ukáž, ukážeme hlavám států a vlád, že e, jsme v situaci, kdy ne, jenom voláme, ale my přímo žádáme, aby e, tyto e, závazky byly splněny, aby tato politika uspěla. A hodně se hovoří slyším různé národní diskuze, ale ono to eh, musí uspět, protože skutečně musíme eh, uplatnit naše evropské politiky v zájmu toho, aby mladí lidé našli práci a to práci kvalitní. Takže zítra eh, v našem hlasování musí zaznět tento jasný požadavek, který předložíme na adresu členských států. Třetí bod, na který chci, který chci potrhnout, paní komisařko, a je, že my eh, rozhodně v naší eh, práci eh, neustaneme za touto práci, kterou jsme společně vedli, abychom uspěli, tak si přejeme, aby tomu následovaly skutečné výsledky a výsledky kvalitní. Potřebujeme se o tom přesvědčit v terénu, chceme jasné následné kroky a zprávu, na úrovni ehm, výboru pro sociální otázky. Chceme jasný politický závazek, který eh, dnes dáváme najevo bok po boku vám. Eh, cítíme jednoznačný angažma. Měla byste uzavřít. Takže jas, jasné, že tato iniciativa eh, nestačí, jak někteří říkají, ale máme jiné, například záruku pro mladé, Evropský eh, sociální, eh, sociální fond. To jsou všechno prostředky, které mají přivést mladé zpátky do zaměstnání. Děkuji vám.